můžeme eh, dokumenty předat. Nyní jsme na konci posledního zasedání tohoto roku. Jsem velmi rád, že noví kolegové se dobře zapojili do naší práci. Přeji vám eh, krásné Vánoce a dobrý začátek roku 2010. Doufám, že všichni budeme na konci